Colleagues, ready? Everybody ready? Jste všichni připraveni? Takže zahajujeme hlasování. Prosím, posaďte se a taky prosím, buďte potichu. Item 19. Bod 19 našeho programu. Týká o e, přístupu na trh. E, dosáhli jsme kompromisu Jedná se o druhé čtení. Potřebujeme zde jednoduchou většinu, ale na plenárce už to bude vyžadovat eh, absolutní většinu. Jak víte, náš mandát eh, byl eh, přijat jak tady, tak na plenárním zasedání ale jak víte, my máme možnost určité flexibility. My, my, my vždy jednáme eh, také eh, na bázi vždycky referenda, eh, což znamená, že teď tedy máme buď potvrdit nebo nepotvrdit to, čeho bylo dosaženo při jednáních s radou. Tak pojďme hlasovat. Je to kompromisní pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Je to přijato. Chcete si to překontrolovat? Pochopitelně máte na to právo. Dobře, tak to překontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Máme tady jednoho člena EPP navíc, takže jednu kartu prosím nepoužívat. Um, ale také tady chybí někdo. Máme tady jednoho poslance EPP navíc. Stále ještě máme jednoho poslance EPP navíc. Potřebuji, aby jeden poslanec EPP zkrátka nehlasoval. Takže končím elektronické hlasování. Je to přijato, 19 pro, 7 proti, 4 se zdrželi. Teď eh, máme pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Teď budeme hlasovat o návrhu doporučení a bude to elektronické hlasování. Končím hlasováním. Je to přijato 21 hlasy proti 4, 5 se zdrželo. Teď budeme eh, hlasovat o návrhu eh, usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 22 hlasy, 4 proti 5 se zdrželo takže můžeme poblahopřát eh, delegaci, která vyjednávala tuto věc a také zpravodaji. Další bod je bod 20. To se týká, eh, opět je to legislativní do CIE, opět je zpravodaj David Martin. Eh, jedná se o obnovení k přístupu k všeobecným celním preferencím eh, Myanmaru, tedy Barmy. Ano, máme pozměňovací návrh eh, číslo jedna. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Budeme teď hlasovat o návrhu zprávy, tak jak byla eh, pozměněna. Zahajuji hlasování. Končím hlasováním. To bylo přijato 27 hlasy, eh, dva proti a nikdo eh, se nezdržel. Teď budeme hlasovat o návrhu legislativního usnesení. Zahajuji. Končím. Přijato 28 hlasy, 2 proti, nikdo se nezdržel. Opět bych chtěl poblahopřát zpravodajím. Item 20. Teď bod 21 programu, eh, což je stanovení rámce pro řešení finančních odpovědností v souvislosti se soudy pro urovnávání sporu mezi investorem a státem zřízeným mezinárodními dohodami, jejichž je EU smluvní stranou. Spravodaj eh, je pan Zalevský, sedí po mé levici. Máme sedm kompromisních pozměňovacích návrhů z těch původních 122 pozměňovacích návrhů. Chtěl byste? Eh, ano, eh, dávám slovo panu zpravodaji, který vysvětlí ten postup a také své stanovisko. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat <clears throat> všem kolegům, všem stínovým zpravodajům a také jejich spolupracovníkům za skvělou spolupráci. Jsem přesvědčen, že jsme odevzdali dobrou práci a že se nám podařilo eh, najít kompromisy o těch skutečně klíčových otázek. Myslím si, že eh, v případě této zprávy eh, můžeme hovořit o eh, ukončení téměř tříleté práce zde na půdě INTA. Jedná se tedy o ochranu zahraničních investic, což je v podstatě eh, důsledek našich nových eh, kompetencí, které jsme získali na základě Lisabonské smlouvy. Přesto <clears throat> během našich diskusí eh, vyšlo najevo, že některé otázky stále nejsou dořešené. Za prvé, se jednalo o otázku eh, vnitřních, to znamená evropských bilaterálních eh, smluv o investicích, eh, které jsou závazné, i když tato věc nebyla zatím ehm, vysvětlena nebo zpracována, ošetřena jakýmkoliv zákonem. Myslím si, že to vytváří určité Eh, podmínky nerovný, eh, nerovné eh, mezi těmi vnitřními evropskými investory. Jinými slovy, já si myslím, že je potřeba se věnovat této otázce stále ještě dále. Dále tady je velice důležitá otázka zajištění rovných podmínek pro evropské investory ve vztahu k zahraničním investorům. Některé země, například Spojené státy, Ehm, používají určitá řešení, která zajišťují eh, rovné podmínky. Takže já se domnívám, že eh, vzhledem k tomu, že existují tyto nedořešené otázky, budeme eh, se k tomu muset vrátit možná formou ústní otázky, možná formou usnesení parlamentu, eh, ve kterém upozorníme na problémy, které se domníváme, eh, že by komise měla řešit. Kromě toho bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že tyto eh, otázky vznesly vzneslo několik politických skupin během našich diskusí a nakonec jsme se dohodli, že <clears throat> další práce komisem <clears throat> povede k vyřešení eh, těchto zbývajících otázek. Takže já bych eh, na vás chtěl apelovat, abyste v těchto oblastech i nadále pracovali. Eh, teď tedy bych chtěl pokročit k hlasování. <clears throat> Po tom hlasování potom požádám o vás názor, jakým způsobem bychom měli dále postupovat v trialogu s komisí a s radem. Děkuji, pane Zalevsky. Já bych chtěl říct dvě dvě eh, věci. Eh, eh, myslím si, že jste se velice angažoval v té věci, že ty výsledky jsou velice pozitivní. Měl bych snad ještě jednou zúraznit, jak tato práce byla obtížná a také jak pozitivní byla vaše práce. Co se týče těch bilaterálních eh, smluv o investicích, které existovaly eh, již předtím, než některé členské státy se staly členy Evropské unie, myslím si, že tato otázka E, tuto otázku je potřeba řešit, protože když, bude, když hovoříme o e, nařízení, které upravuje tyto bilaterální smlouvy, tak my jsme se e, rozhodli to trošku zamést pod koberec, rozhodli jsme se to vlastně ignorovat a teď se zdá, že to ignorujeme po druhé. A já se domnívám, že uh, už zkrátka takovéto odnorování si nemůžeme dál dovolit my máme vnitřní trh a není možné, aby se přistupovalo e, k různým členům Evropské unie různě. To si myslím, že je věc, kterou parlament nemůže již dále e, e, ignorovat. A já bych vám chtěl poděkovat za to, že na to upozorňujete. Myslím si, že je potřeba se zamyslet nad tím, jak nejlépe by se to dalo řešit Myslím si, že je eh, trošičku eh, trapné pokračovat v této vlastně úmyslném ignorování této věci. Eh, pojďme tedy teď pokročit k vlastnímu hlasování. Nejprve tedy pozměňovací návrh 1 a 16 ty jsou stejné, kdo je pro, kdo je proti kdo se zdržel, to je přijato. Dále potom pozměňovací návrh 49, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 50, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh 51, kdo je, 52, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 53, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. Pak 54, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Ne, eh, ne, překontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím. Tak je to přijato. Pozměňovací návrh 55, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. A teď je kompromisní pro, návrh 1, eh, pro, proti, to je schváleno. <clears throat> Teď pozměňovací návrh 61, kdo je pro, kdo je proti, to je zamítnuto. Dále pak 63, eh, tady máme ústní pozměňovací návrh má někdo e, nějaké výhrady proti e, tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? 63. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. Teď 64. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 65. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 66. Kdo je pro? Proti? E, to je také zamítnuto. 67. Kdo je pro? kdo je proti, to je přijato. 68, kdo je pro, <clears throat> proti, držel se zamítnuto. Teď 69, tam je, to, to odpadá, pardon, 72 tedy, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. A teď kompromisní návrh 2, eh, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. A teď jdeme až na 81. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. E, teď 82. Kdo je pro, proti. 84, pardon, 84 odpadá, ano. Máme kompromisní návrh 3, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. Teď pozměňovací návrh 6, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je schváleno. 89, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Teď 90 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 92, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je schváleno. 93, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. Kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je přijato. Teď 97, to je oddělené hlasování. První část, kdo je pro první část, kdo je proti, kdo se zdržel, to je schváleno. A druhá část, Eh, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. 99, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. 8, 99, ne, tak 99 si kontrolujeme elektronicky, 99. Končím hlasováním. Bylo to zamítnuto 24 hlasy. Kdo, kdo to chtěl zkontrolovat? Aha, asi autor toho pozměňovacího návrhu. Osm kde pro? Proti? Kdo se zdržel, to je schváleno. Teď odpracujeme jinak 100, to je pro, proti, se zdržel, to je zamítnuto. Pak 102, opět máme dvě části, kdo je pro první část, kdo je proti, kdo se zdržel, to je schváleno. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, to je zamítnuto. Teď kompromisní návrh 5, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je schváleno. Teď 106, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je schváleno. 107, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Teď pozměňovací návrh 6, eh, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Um, teď až 111, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 112, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Teď 9, kdo je pro, proti, eh, to je schváleno. 115, opět dvě části. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je schváleno. Část 2, kdo je pro, kdo je proti, to je zamítnuto. Eh, teď 117, kdo je pro, to je zamítnuto. Teď 116, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. Ne, budeme hlasovat o 116. Ne, není ještě zahájeno hlasování. Teď je zahájeno hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Teď 119, kdo je pro, proti, kdo je, se zdržel, zamítnuto. Teď 11, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je schváleno. 121, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 12, kdo je pro, to je schváleno. 13, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Teď kompromisní návrh 7. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Teď 15. Kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Teď máme body odůvodnění. Kdo 18. Kdo je pro, proti, to je zamítnuto. 19. Kdo je pro, proti, to je schváleno. 21, kdo je pro, kdo je proti, e, to je schváleno. 22, kdo je pro, ne, pardon, pardon, 20, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto, 22, teď 22, kdo je pro, proti, zamítnuto, 23, opět ve dvou částech, část 1, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto a teď druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. 25, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 26 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 27 pro, proti, kdo, to je schváleno. 28 pro, proti, zdržel se, schváleno. 29 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Budeme zkontrolovat 29. 29, elektronicky hlasujeme, teď je hlasování zahájeno, končím hlasování. Ano, bylo to přijato. Ti, kteří vždycky hlasují tak, jak já si myslím, že budou, mě dnes trošičku nechávají na holičkách. Teď 30, eh, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. 32, kdo je pro, proti, zamítnuto. 31, ve dvou částech budeme hlasovat. Eh, má někdo nějaké eh, výhrady proti ústnímu pozměňovací návrhu, takže budeme hlasovat, kdo je pro. První část proti, kdo se zdržel. A to si také musíme zkontrolovat. Je to část první. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. <clears throat> A je to schváleno. Část druhá, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Teď 33, kdo je pro? <clears throat> proti, kdo se zdržel, schváleno. 34, No, odpadá. 35, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to si taky zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím. Schváleno. To jde proti politické aritmetice tohoto parlamentu. <clears throat> Teď 30. Teď kon dvojka, <clears throat> číslo dva. Spravodaj, eh, kdo je pro, je to tedy poslanecí návrh dva. Pozměňovací návrh 2. Dobře, tak pojďme hlasovat ještě jedno, kdo je pro, kdo je proti, to je schváleno. A teď 37. Kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Ale ne, to by mělo odpadnout snad. Ne, ne, ne, ne, ne. Ne, 37 je schválená. A 39. ne, čtyřicítka, čtyřicítka, ano, tak, e, pro, proti, kdo se zdržel, to je schváleno. 42, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to si také zkontrolujeme. 42, elektronicky kontrolujeme. Končím hlasováním. Schváleno. 43, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Čtyřicet pětka, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Teď e, trojka pro, proti, kdo se zdržel hlasovat. E, schváleno, čtyřka pro, proti, zdržel se hlasování, schváleno. A všechno ostatní je vlastně tím se dostáváme na konec pozměňovacích návrhů a máme před sebou závěrečné hlasování. Hlasujeme o návrhu komise tak, jak byla pozměněna v původním znění. Končím hlasování. Eh, přijato 24 hlasy, 3 proti, 4 se zdrželi. A teď budeme hlasovat o návrhu eh, eh, legislativního usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Opět stejný výsledek 24 pro, 4 se zdrželi, 3 proti. Takže gratuluji Eh, zpravodaji panu Zaleskému, který eh, mě požádal o slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji kolegům za podporu tohoto dosie. Můj návrh je nyní takový, abychom na plenárním zasedání hlasovali pro pozměňovací návrhy a pak zahájili trialog před ukončení před ukončením hlasování v prvním čtení na plenárce. Dobře, takže o tomto musíme nyní hlasovat. Vstoupit do jednání před ukončením prvního čtení. To znamená, že schválená zpráva, o které jsme hlasovali, bude mít mandát k jednání. Postup je jako obvyklý, to znamená, jako obvykle budou tady eh, eh, zpravodaj eh, a pan Zalevský a pak tito stínoví zpravodajové paní Kochmerin, pan Zahradil, Franciska Keller, Zelení, Helmut Scholz, GUE a pak ještě někdo, kdo bude jmenován. Máte k tomu připomínku Bernd Lange? Pane předsedo, Já jsem návrh zpravodaje pochopil poněkud jinak, totiž, že s tou zprávou půjdeme na plénum, pozměňovací návrhy eh, budeme hlasovat, o nich budeme hlasovat na plénu a poté zahájíme jednání s radou. S tím, že konečné hlasování v plénu neproběhne hned, ale napřed bude projednáno. Ale pozměňovací návrhy již budou plénu předloženy. Máte pravdu. Je to tak. Já jsem se spletl, takže budeme hlasovat na eh, plenárce o pozměňovacích návrzích, eh, nikoli o eh, konečném textu. Takže jsem to poopravil. Promiňte, pane předsedo, já se omlouvám, ale já jsem trošku pozadu. Nedokázal jsem zcela sledovat, co se tady navrhuje. Nepochopil jsem to. Obvyklý postup. Uzavřít dohodu v prvním čtení, to znamená hlasovat o pozněvacích návrzích, pak v plenár, na plenárce, ale my neukončíme první čtení, protože podle návrhu našeho kolegy schváleného výborem eh, nebudeme eh, na plenárce hlasovat o konečném znění. To posuneme a zahájíme předtím ještě jednání s radou s tím mandátem, který vyplyne z výsledku hlasování o pozměňovacích návrzích na plenární schůzi. To je obvyklý postup, pokud rozhodneme, jako jsme e, nyní rozhodli, že se pokusíme o dohodu v prvním čtení e, v rámci jednání s radou. Kdo je pro takovéto aranžmá, kdo je pro tento návrh? Elektronické hlasování zahajují. Končím hlasování. Schváleno 28 hlasy pro, dva jsou proti a jeden se zdržel. Děkuji vám. Ah. rapporteur, to the floor first? My jsme ještě neukončili hlasování. Prosím, abyste se stišili a přistupujeme k bodu číslo 22. Jedná se o stanovisko. Prosím o pozornost. Jedná se o návrh stanoviska pro dopravní výbor. Naším zpravodajem je Robert Sturdy a jde o vnější politiku EU v oblasti letecké dopravy a řešení budoucích výzev. 16 pozměňovacích návrhů bylo předloženo k této zprávě, respektive stanovisku. Dva kompromisní návrhy byly vyjednány s pravodajem s ostatními skupinami a uděluji slovo Robertu Stodymu, aby nám vysvětlil kompromisní návrhy a to, o čem budeme hlasovat. Pane předsedo, nejde pouze o vysvětlení kompromisních návrhů. Chci poděkovat svým stínovým zpravodajům. Já už dlouho působím v tomto parlamentu a často je obtížné eh, pracovat eh, v, eh, kompromisy, ale my jsme skutečně v tomto výboru pracovali velmi přátelsky a dospěli jsme, myslím, k dobrému výsledku. Dokonce Janek se eh, tomu usmívá, což je je neobvyklé, ale chci mu poděkovat a vám všem za eh, podporu. Já jen doufám, že doprava eh, vezme naše názory v potaz. Nestává se často jiným výborům, že jejich názory se berou eh, v potaz, ale toto je, myslím, velmi snadné a přímočaré a proto děkuji ještě jednou všem, kteří mi pomohli. Děkuji. Je dobře naslouchat takto pozitivnímu hodnocení eh, o tom, jak bylo dosaženo kompromisu v rámci parlamentních skupin. A nyní můžeme eh, přistoupit k hlasování. Jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ano, můžeme prověřit pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto 22 hlasy proti. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdrželi se. Prosím, nedával jsem nyní pozor. Můžeme to prověřit. Ještě jednou 11. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh, kompromisní návrh 2, pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 14, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16, pro, proti, zdrželi se, Obvykle by to bylo jasné, ale nebylo. Takže prověříme pozměvací návrh 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Já jsem napřed hlasoval pro, pak jsem to změnil říká pan Sturdy. Politická skupina by se měla podívat na tuto aritmetiku protože není to v souladu se složením tohoto výboru. Konečné hlasování. Eh, hlasujeme o návrhu stanoviska v upraveném znění. Zahajuji hlasování. Proč modrá? <coughs> But is open. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Nyní je hlasování u konce. Schváleno 26 hlasy pro, třemi proti, dva se zdrželi. Blahopřeji Robertu Sturdymu. Konec hlasování. Excellent. My people tell me that you were excellent. They were, they were excellent. <laughs>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 Please, colleagues, this is not yet the end of this meeting. You have a very distinguished guest to listen to. Vážení hosté, vážení kolegové, prosím, aby aspoň někdo z vás zůstal. Representing all political groups. Zastupujete tady všechny politické skupiny. Uh, Well, let's move to Takže můžeme přistoupit k bodu 23. Prosím o vaši pozornost. Usaďte se, prosím. Dovolte, abych přivítal pana Renoda Soriola, tajemníka Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo, který přijal naše pozvání a přijel z Vídně, aby nám představil činnost tohoto orgánu OSN, který se zabývá přípravou a prosazováním mezinárodního obchodního práva. Jelikož jsme výbor pro mezinárodní právo tohoto Evropského parlamentu, tak eh, by nás činnost tohoto orgánu měla velmi zajímat, protože samozřejmě obchod je mezinárodní partnerství založené na pravidlech. Prezentace našeho hosta zajisté Eh, doplní eh, naše poznatky v celé řadě věcí, počínaje právními normami, transparentností, řešením sporů, arbitráží, veřejnými zakázkami a celou řadou dalších eh, právních otázek, včetně elektronického předávání záznamů, elektronického obchodu a tak dále. Proto si myslím, že máme velký zájem o prohloubení našich vztahů s tímto orgánem OSN. Je to první příležitost přivítat e, zástupce této organizace, e, kterého srdečně zdravím a e, dávám mu tímto slovo. Děkuji za vaši návštěvu. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, členům tohoto výboru, kteří mají odvahu eh, zůstat tady na toto obecné expoze eh, Komise OSN pro mezinárodní obchod. A s vaším dovolením, pane předsedo, a i se schovývavostí tlumočníků přejdu do angličtiny, i když nás čeká den frankofonie, ale Angličtina bohužel je hlavní pracovní jazyk eh, organizace, kterou zastupuji, ale francouzština eh, přece eh, také zde zůstává významným jazykem. Ano, ano, pane předsedo. Bohužel zjišťujeme ale, že práce se, u nás vykonává z 95% eh, v angličtině, 2, 3% eh, španělština a 2% angličtina. Takže potom i je tam čínština, arabština. A tak přejdu do angličtiny. A chci vám poděkovat, pane předsedo, za laskavá slova. To je pro nás čest samozřejmě zde dnes být a eh, hovořit před tímto významným výborem já zastupuji komisi OSN, eh, která se zabývá právem mezinárodního obchodu s kratkou UNCITRAL. A děkujeme za zájem, který vykazujete vůči naší práci a velice rádi eh, budeme navazovat na spolupráci, kterou jsme eh, již nastolili s Evropskou unii v oblasti obchodního mezinárodního práva a zde ale musím hned předeslat, že naše pracovní vztahy s Evropskou unii určitě by mohly být lepší. A stále ještě je tady co zlepšovat. Předpokládal bych, že asi mm, tady eh, máte určité znalosti o uncitralu, ale možná omezené, tak dovolte, abych stručně vám vysvětlil uncitral a jak provádí svoji činnost. Uncitral to je mm, schromáždění e, v rámci systému OSN, které bylo vytvořeno v roce 66 s cílem přispívat k postupné harmonizaci a modernizaci mm, mm, mezinárodního obchodního práva a velice rychle Eh, jsme se stali takovou referencí, tedy tím forem, které modernizuje obchodní vztahy. Uncitral, eh, to je tedy eh, jeden z klíčových orgánů systému OSN v oblasti obchod, mezinárodního práva. Máme sekretariát, který sídlí ve Vídni. Jsme velice malá organizace, která je napojená na právní oddělení OSN a takže máme i eh, eh, ředitele, eh, ředitele divize, právní divize, které je zároveň sekretářem u Citralu, takže již 45 let vyjednáváme a publikujeme celou řadu nástrojů, ať jsou to mezinárodní umluvy, různé mm, doporučení, pokyny, manuály. A nyní máme šest aktivních eh, mezivládních skupin, pracovních skupin, které vyjednávají tyto právní nástroje v následujících oblastech. A to je veřejné zakázky, eh, mezinárodní eh, arbitráž a mm, mediace, potom řešení sporu online, elektronické obchodování, přeshraniční insolvence a, a potom zajištěné transakce. A eh, kromě těchto témat, eh, na kterých teď pracují zmíněné pracovní skupiny, tak UNCITRAL také i má výzkumnou část, eh, máme takové kolokvium, které se zabývá tématem mikrofinancování. Nebo tak, jak my tomu často říkáme v OSN, financial inclusion, finanční inkluze. A v létě se Eh, zahájí nový projekt eh, pod názvem Finanční inkluze. A mm, budeme pracovat na zjednodušených formách spolupráce na základě iniciativy, která vzešla eh, na toto téma z Jižní Ameriky. Uncitral je také strážcem celé řady dobře etablovaných úmluv v oblasti mezinárodního obchodu, nejznámější nástroj asi je eh, umluva, New Yorkská umluva z roku 58 eh, o uznávání a eh, výkonu arbitrážních rozhodčích nálezů, což je vlastně takový základní pilíř mezinárodní arbitráže a jeho fungování. Další důležitý nástroj, který jsme vytvořili a který nadále Eh, provádíme, je Vídeňská umluva, umluva eh, OSN z roku 80 o mezinárodním prodeji zboží. A k tomu se ještě vrátím, až budu hovořit o stávající, případně budoucí činnosti v oblasti smluvního práva. A takže teď já se ještě detailněji později vrátím k některým příkladům eh, činnosti v těchto konkrétních oblastech a k historii a stávající praxi naší spolupráce s EU. Takže asi hned teď bych měl e, udělat takový rozdíl mezi e, tím, co dělá UNCITRAL a tím, co dělá VTO. Náš mandát je odlišný od e, VTO a to znamená, my se tolik za, ne, nezabýváme stanováním pravidel, které se budou aplikovat mezi státy. Asi nikdy v Uncitálu se nediskutovalo o e, tarifních bariérách e, v obchodě. Asi, jak, asi víte, že Uncitral není i orgánem pro řešení sporu. My jsme velice aktivní eh, v přípravě předpisů, eh, které upravují mezinárodní arbitráž, ale nejsme orgánem, který by byl orgánem arbitrážním ve srovnání s tím, co má VTO. A někdy je těžké vůbec pochopit na jedné straně eh, to překrývání, které existuje v celé řadě oblastí, kterými se zabývá UNCITRAL i VTO, jako jsou veřejné zakázky. To je takový příklad. A je zde zásadní rozdíl, který je třeba ale dělat mezi těmito dvěmi organizacemi. E, e, ti, kteří e, jsou vzděláni v ekonomice, tak asi by pomohlo, kdybyste se podívali na to jako rozdíl mezi makroekonomikou a mikroekonomikou. VTO se zabývá těmi obecnými globálními zásad, věcmi jako vztahy mezi státy, kdežto UNCITRAL, ten se na to nedívá z pohledu toho, že jeden stát jedná s jiným státem nebo se skupinou států eh, ve smyslu regulačních státních funkcí. Ne, my přistupujeme k mezinárodnímu obchodu z mikro pohledu, to znamená z pohledu podniků, subjektů, které řeší problémy vyplývající třeba z rozdílů mezi právními předpisy, upravujícími mezinárodní obchod a mají problém potom s přístupem na mezinárodní trh. Takže mm, mm, mm, to je třeba pochopit. E, náš přístup je velice pragmatický. UNCITRAL e, přistupuje pragmaticky k mezinárodnímu obchodu, který nemá žádné teoretické hranice. E, protože máme zde země asi, které mají jasný rozdíl mezi eh, veřejným právem, eh, civilním právem, eh, správním právem, tak asi to pochopí. Takže my proto se zabýváme i těmi veřejnými zakázkami, protože to je jasný příklad veřejného práva ale my se tím zabýváme, poněvadž veřejné zakázky hrají významnou roli v každodenním chodu podniků. Tedy z pohledu jednotlivých podniků je to relevantní, což neznamená, že ve finále ty výsledky, kterých dosahujeme, jsou nutně odlišné od toho, co dělá VTO. Náš pohled je odlišný, ano, a když budeme mít čas jít do detailu, tak určitě mm, vám bude velice jasné, že eh, v moderních předpisech o veřejných zakázkách, tak tam je celá řada různých eh, podstatných eh, eh, odlišností mm, ve srovnání s přístupem VTO, tedy odlišnosti mezi UNCITRALem a VTO. A samozřejmě také bych měl ještě objasnit, že jedna z hlavních charakteristik naší organizace, jejíž asi jediná činnost je je tedy, eh, je tedy připravovat eh, právní normy, tak jedna z hlavních charakteristik je, eh, jsou to je otázka našich tedy produktů a jejich závaznosti. Často, když vysvětlujeme, co je uncitral třeba rozvojovým státům, tak my nemáme tu výhodu, že bychom měli nástroje, které jsou hodně známy v regionálních uskupeních, jako třeba <clears throat> má eh, Evropská unie nebo Africká unie, protože tyto dvě organizace třeba mohou produkovat nařízení, směrnice nebo další závazné akty, které eh, ve smyslu zakladající smlouvy eh, v podstatě přímo vstupují do právních řádů členských států. Ale v našem případě vzhledem k tomu faktu, že jsme orgánem OSN, tak nemáme žádné zabudované mechanismy, abychom zajistili efektivní uplatňování, používání našich norem. Samozřejmě, to je naše slabina. E, snažili jsme se e, tuto slabinu e, změnit ve výhodu a když se podíváme na UNCITRAL po 45 letech naší činnosti, tak jediný důvod, proč někdo by měl nějaký dobrý důvod si dělat starosti eh, s tím, co tato skupina právníků tam dělá, eh, tedy eh, v té malé struktuře OSN, tak co by si měli všichni uvědomit, že to funguje. Celá řada našich produktů se efektivně aplikuje, uplatňuje a ovlivňuje i Eh, právní rámce, eh, které upravují po celém světě obchodní transakce. Třeba jsem zmínil příklad eh, New Yorkské úmluvy o arbitráži, mezinárodní arbitráži a to je jeden z mála příkladů skutečně univerzální normy a vlastně již máme 150, skoro 150 signatářů s výjimkou zemí jako Myanmar, tedy Barma, ale velice brzy i tyto země přistoupí do skupiny ratifikujících signatářů. Vlastně všechny země, které mm, hodně mezinárodně obchodují, jsou signatáři umluvy. Také bych chtěl upozornit na e, tu e, vídeňskou úmluvu o prodeji zboží. Mm, mm, nedávno rat, eh, před dvěma lety ji ratifikovalo Japonsko a Brazílie, Brazílie tento rok. Takže vlastně teď je pouze málo zemí, které by neratifikovaly. A asi eh, to je eh, možná s výjimkou tedy Spojeného království a Indie, tak všechny ty hlavní obchodní země jsou signatáři mm, této vídeňské úmluvy a vlastně to pokrývá tím pádem 75 až 80 mezinárodního obchodu. Řekl jsem, že naše produkty fungují v praxi a také bych měl zdůraznit fakt, že asi jsou úspěšné, poněvadž, poněvadž uncitral je v podstatě, v podstatě jediným zdrojem globálního práva. Do té míry, že eh, se akceptuje myšlenka, že i obchod se provádí mimo EU nebo mimo jiná regionální uskupení. Protože nemáme moc orgánů, které by produkovaly globální předpisy. A UNCITRAL je tímto orgánem a nejenom s úspěchem v rozvojovém světě, asi jak očekáváte, protože jsme orgánem OSN, tak eh, naší činností je eh, eh, dávat rozvojovému světu nástroje, které jim umožní třeba novým vzniklým státům, které se transformují, nebo zemím, které se snaží se nějak modernizovat v obchodě, tak těmto státům dáváme Eh, takový soubor norem, eh, konsensuálních norem, které obecně se považují za kvalitní právní normy a které mají podporu mm, vlastně všech koutů světa. Ale to není naše jediná funkce. Pokud se podíváte na normy, jako třeba naše činnost, která se týká eh, komerční arbitráže, tak také je třeba si uvědomit, že země Evropské unie velice aktivně přijímají naše normy, eh, novelizují své předpisy na základě našich norem a, eh, co je zajímavé, i dokonce uplatňují tyto normy, a to nejenom pro účely mezinárodních transakcí, ale i pro účely vnitrostátních transakcí eh, v případě arbitráže, třeba Německo, Španělsko, jsou eh, typickými zeměmi, které novelizovaly ty své předpisy. A ještě, jak je složen UNCITRAL? Zcela je, je složen ze, šest, ze 60 členských států, které se eh, zvolí na valné schromáždění, eh, tedy z okruhu všech členských států, s cílem tím, že co možná nejrovnoměji zastupují veškerá regionální uspokojení, uspokupení, veškeré typy právních systémů a ekonomických, eh, eh, jako ekonomických uspořádání na světě. A eh, co je zajímavé pro Evropskou unii, že máme 14 členských států, které byly zvoleny z západní Evropy a 8 z východních, východoevropských zemí a eh, asi tak zhruba řečeno asi 10 až 12 eh, mm, vždycky tam je 10 až 12 států eh, z Evropské unie, které vždycky jsou součástí UNCITRALu, buď jako zástupci západní Evropy nebo východní Evropy. A nyní dovolte, abych se podíval na vztahy mezi, stručně, mezi UNCITRALem a Evropskou unii. Jak jsem řekl, je co zlepšovat, ale rovněž již máme dobře zavedenou spolupráci. Asi bych na vás apeloval, abyste se podívali na eh, ty písemné eh, eh, dokumenty, které byly rozdány, kde eh, naleznete rezime eh, našich projektů, mm, kde naše pracovní skupiny spolupracují s Evropskou unii. Zaměřil bych se, eh, za, v těch pár minutách, které mi zbývají, bych se zaměřil pouze na jeden či dva příklady. První příklad je situace, kdy spolupráce podle našeho názoru je dobrá. Řekl bych, že pokud jde o veřejné zakázky, samozřejmě jsme si vědomi úsilí, které podniká Evropská unie a e, s potěšením kvituji, že techniky jako rámcové dohody, jako e, ty e, elektronické aukce, mm, mm, takže ty jsou typické, mm, tak v podstatě ty i se dostaly z evropských směrnic do modelů UNCITRALu a byly přijaty i zeměmi, které nejsou členy EU. Některé z těchto nástrojů také nyní se využívají e, v multilaterálních rozvojových bankách. A teď v oblasti e, vysokých zakázek, tedy e, třeba zakázky na infrastruktury, tak zde i Eh, také i tyto předpisy Evropy, Evropské unie se dostaly do modelu oncitralu. Harmonizace eh, procedur, postupů, to řeší problémy nejenom eh, mezinárodní důvěry, ale týká se to i šíření standardů od roku 2004 rozdíly mezi UNCITRALem a Evropskou unii, pokud jde o veřejné zakázky, se hodně snížily a mm, tedy eh, nyní státy, které eh, třeba chtějí rozvíjet svou infrastrukturu a hledají finance třeba od mm, rozvojových bank nebo od EU, tak eh, to dělají na základě podobných norem nyní. Když se podíváme na insolvenci, spolupráce také je zde dobrá. Já nechci hovořit o všech těch subtilních aspektech předpisů o insolvenci. Zde vás odkazuji na písemný materiál. Je zásadní si uvědomit, že je zde soulad eh, toho, jak k tomu přistupuje EU a eh, jak k tomu přistupuje UNCITRAL na globální úrovni. A mm, takže pokud je o evropskou judikaturu, ta je velice relevantní i pro interpretaci e, našeho modelového práva. To e, je i figuruje v našem manuálu, který jsme vyprodukovali jako podporu. A chci zdůraznit, e, jak důležité je, abychom zajistili soulad při výkladu a kontinuitu při výkladu model, našich modelových předpisů a evropských předpisů. Když se teď se podíváme na arbitráž, také zde musím říci, že spolupráce je všeobecně za to dobrá. A eh, evropské země velice participují na naší činnosti eh, při eh, revizi našich předpisů o mezinárodní arbitráži. A kromě arbitráže také i máme velice dobrou spolupráci v oblasti eh, v oblasti tedy eh, eh, řešení sporů, komerčních sporů. Máme zde směrnici z roku 2008, kdy Evropská unie tedy přijala tento předpis, který de facto je kompatibilní s mm, našimi modelovými předpisy. A možná i nejvýznamnější aspekt naší spolupráce je v jedné oblasti, kde ještě nás čeká určitá práce, ale je to relevantní pro váš výbor a to je oblast transparentnosti eh, v arbitráži, eh, v, eh, v investičních případech, sporech. Zde Evropa byla velice aktivně zapojená právě v pracovní skupině 2, která připravovala právní normy, které se týkaly transparentnosti a tento předpis nebo tato norma právě byla odsouhlasena naší pracovní skupinou, která se sešla v New Yorku minulý měsíc a očekáváme, že tato norma bude dokončena do léta tohoto roku. A směrnice přijatá Evropským parlamentem a radou eh, eh, v září 2012 také i eh, Eh, reflektuje mezinárodní investiční dohody, protože je třeba zajistit právní jistotu, kterou zakládají tyto bilaterální investiční smlouvy, které byly uzavřeny mezi členskými státy a neevropskými, eh, ne, nečlenskými státy. Očekáváme, že ty evropské investiční dohody budou se odkazovat na pravidla UNCITRAL, co se týče arbitráže a transparentnosti eh, a co se týče tedy řešení sporu. Rovněž a teď vás chci upozornit na další bod. Je zde návrh, že UNCITRAL by vytvořil registr, rejstřík na podporu eh, fungování eh, těchto pravidel transparentnosti a nyní probíhají diskuze, eh, vyhodnocuje se, zdali zde bude zájem i ze strany Evropské unie. Zdali Evropská unie by podpořila takovýto registr. A teď oblasti, kde Eh, existují spíše důvody, že by bylo možné zlepšit naši spolupráci velice rychle elektronické obchodování. That is an area... Což je oblast, ehm, kde eh, také došlo k aktivní spolupráci během posledních několika 20 eh, let, to znamená mezi naší organizací a Evropskou unii. Jsme tady jakými si průkopníky legislativy v oblasti ehm, komerčních transakcí elektronických, myslím si, že je to oblast, kde se projevuje určitý problém, kterému čelí obě organizace. Um, při vytváření jakýchsi pracovních metod, které by umožnily upřímnou výměnu informací. Eh, byla taková doba, kdy pro nás bylo velice obtížné, i když my jsme věděli, že evropské normy budou mít vliv tak na naší práci a podobně eh, i eh, evropské standardy a normy jsou ovlivněny naší prací, ale přesto byla doba, kdy bylo velice obtížné vytvořit jakési pracovní vztahy kde, které by umožnily výměnu myšlenek eh, a eh, názorů mezi komisí eh, na, jednou, na jedné straně a naším sekretariátem. A přesto si myslím, že by to bývalo bylo prospěšné pro obě naše organizace. V současné době je jedna oblast, kde se stále setkáme s určitými obtížemi a to je ta otázka související s úmluvou z roku 2005 o využívání právě elektronického obchodování v mezinárodním obchodu. Toto je otázka, kterou zatím eh, není podporována Evropskou komisí, a toto říkám velice mírně. Eh, a je tady určitá doložka, která by měla zajistit autonomii evropského práva v rámci evropských hranic. To si myslím, že je určitá eh, oblast, kde bychom byli velice rádi, kdybychom opět zahájili diskusy k těmto otázkám, jestli eh, tato doložka je dostatečná nebo není dostatečná. Eh, pak zbývá otázka, čeho můžeme my jako dvě organizace dosáhnout této oblasti, e, něčeho tedy, co by bylo aktivně podporováno také Evropskou unii, tak jak já si myslím, že by tomu mělo být. Ten poslední bod, který bych e, chtěl s vámi prodiskutovat, je otázka smluvního práva. Nedávno Evropský parlament e, v této oblasti dělal kroky, které v podstatě jaksi byly stejné jako to, co jsme dělali my v naší organizaci. Ehm, ehm, výbor ehm, měnových a, měnové a hospodářské otázky se zabýval návrhem Evropské komise, návrhem nařízení Evropského parlamentu a, e-, a, a rady o evropském právu prodejním. Tento návrh, který zatím, pokud vím, nebyl zvažován vaším výborem, Eh, navrhuje určité, určitou harmonizaci pro přeshraniční obchod v rámci vnitřního trhu. Eh, týká se hlavně eh, transakcí mezi spotřebiteli a malými a středně velkými podniky. A je zde také uveden určitý konkrétní rozsah působnosti. Tato otázka je stále ještě otevřená. Myslím si, že je potřeba si uvědomit, že existují rozdíly eh, v jednotlivých eh, zemích, které potom znamenají, že obchodníci se nechtějí eh, pouštět do takovýchto přeshraničních transakcí. Myslím si, eh, že je potřeba v této souvislosti zvažovat také eh, právní eh, náklady, které s tím souvisí. Návrh Evropské komise je zajímavý pro naši organizaci, je určitě také zajímavý pro váš výbor, protože souvisí s mezinárodním právem obchodním a také souvisí s harmonizačními mechanismy, jako je eh, například eh, ta úmluva OSN o prodeji. Přestože Uncitral eh, se neangažoval při přípravě tohoto návrhu Evropské komise, musím říci, že celá řada ustanovení z tohoto návrhu jsou inspirovány um, tou vídeňskou úmluvou. Základní rozdíly spočívají v tom, že tato umlova je mezinárodním nástrojem a její rozsah působnosti je omezen na obchodní transakce a ne tedy na spotřebitelské transakce. Tato úmluva vídeňská, jak jsem již ostatně naznačil, byla, přijet, byla přijeta se, při 79 zeměmi a co se týče Evropské unie, devět eh, z jejich partnerů jsou eh, Pardon, kromě toho USA, Čína, Švýcarsko, eh, Rusko a Norsko jsou také signatáři této úmluvy. Toto pokrývá 75 evropského vnějšího obchodu. Eh, tato úmluva tedy je právní úpravou pro prodej a týká se 23 členských států z těch 27 existujících eh, a v současné době se také v těch zbývajících státech o této umluvě uvažuje. Z těchto důvodů se domníváme, že tato umluva je mimořádně důležitým nástrojem pro evropské obchodníky, a návrh Evropské komise, aby eh, vznikla určitý jednotný přístup také těm spotřebním, eh, spotřebitelským transakcím, je krok ku předu. Eh, ty snahy o harmonizaci mohou dále eh, podpořit eh, obchod a mohou vést k dalším harmonizačním snahám. Vzhledem k tomu ale, že se jedná o přeshraniční transakce, tak pochopitelně ta situace je komplikovaná. My jsme si s určitými obavami uvědomili eh, v loňský rok, že pokud eh, do toho přidáme ještě další regionální eh, vrstvu, tak by mohlo dojít vlastně k narušení té harmonizace, která byla zatím dosažena je možné si představit, eh, že takový evropský obchodník se dostane do eh, velice komplikované situace, kdy bude muset vyhodnocovat nejméně tři různé právní režimy, když bude uvažovat o přeshraničním prodeji zboží eh, evropské Existuje pochopitelně kromě této umluvy také eh, nejrůznější předpisy v Evropské unii a také vnitrostátní předpisy. A já si myslím, že tento, tato další vrstva by znamenala další náklady na právní eh, služby a mohla by vést k tomu, že se sníží eh, objem těchto přeshraničních obchodů. Myslím si, že je potřeba se soustředit nejen na, teda na, ty, na ty eh, ryze komerční transakce, ale také na ty spotřebitelské transakce. A myslím si, že je potřeba, aby naše dvě organizace spolupracovaly na tom, aby tyto dvě věci skutečně vedly k další harmonizaci prodejních režimů zde v Evropě. Um, Eh, zatím máme různé možnosti, eh, jak k tomu přistupovat. Doufáme, že tento výbor, který má dostatečnou expertízu v oblasti mezinárodního eh, obchodu, bude hovořit v rámci parlamentních diskusí o těchto návrzích. Doufáme také, že UNCILTRAL bude mít další možnost o těchto věcech s vámi hovořit, protože to je velice důležitá oblast, kde naše práce se překrývá. Pane předsedo, já nevím, jestli máme ještě čas na diskusy, ale jak vidíte, eh, práce eh, naší organizace skutečně eh, má průsečík v mnoha věcech, které děláte i vy. Jde nám o harmonizaci mezinárodního práva a to nejen v zájmu našich členských států, ale také v zájmu lidí a v zájmu eh, hospodářského rozvoje, která pochopitelně závisí na právní jistotě. Doufám, že jsem vám eh, přednesl určité myšlenky, které naznačují, že právo existuje i mimo Evropskou unii, že i eh, o toto právo se Eh, zajímáme a je v, ve středu zájmu eh, také OSN. Chtěl bych říci, že velice si ceníme jak spolupráce s Evropskou unii. Eh, dále bychom rádi rozvíjeli tuto práci, tuto činnost, tak jak dostaneme příležitost k tomu. A teď dovolte, abych řekl, že velice rád zodpovím vaše dotazy, pokud je budete mít. Děkuji, děkuji. Dovolte, abych Eh, ještě vás upozornil, že ten materiál, ty podklady eh, o této organizaci OnCitral vám již byly dány k dispozici. A teď dovolte, abych tedy zahájil diskusi k této prezentaci. Já sám bych eh, nejprve rád dal slovo komisím Eh, pan, Jörg, pan Jorgensen, eh, sem chodí pravidelně. Myslíte si, že my ohrožujeme mezinárodní eh, právo související s komerčními transakcemi? Potřebujeme na to nějakou reakci. Ta reakce by měla přijít právě od komise. Máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, pochopitelně, že neohrožujeme eh, tuto práci, naopak eh, společně s Uncitrálem pracujeme na celé řadě otázek a myslím si, že naše spolupráce se posiluje tak, jak se posílaly také kompetence Evropské unie v této oblasti a myslím si, že to vedlo skutečně k dalšímu propojení naší práce s prací Uncitralu. Nejprve dovolte, abych poděkovala vám za to, že jste mě pozvali na tuto prezentaci, kterou se přednesl pan Soriel a chtěl bych, tak, chtěl bych také říci, že jsem velice ráda, že mám možnost s vámi diskutovat o některých oblastech, které eh, jsou nám společné. Dovolte, abych se zmínila o některých oblastech, kdy možná skutečně naše spolupráce by se mohla zlepšit. Myslím si, že eh, Eh, transparentnost a tak dále. To jsou všechno věci, které eh, zajímají váš výbor a zde právě jsme dosáhli velice dobrých výsledků ve spolupráci s UNCITRALem. Co se týče toho evropského obchodního práva, tady pochopitelně došlo k určitému nedorozumění, tady eh, nevíme, jakým způsobem zájemně funguje tato úprava a také ve srovnání tedy s tou úmluvou OSN my v komisi a hlavně v DG Justice skutečně chceme spolupracovat s UNCITRALem, abychom tyto věci vyjasnili. Já vím, že ta práce již byla zahájena a e, Vím také, že e, ta, to, ta angažovanost při řešení těchto otázek je oboustraná. Druhá věc, e, které bych se chtěla zmínit, je to řešení sporu online. Tady máme právní předpisy Evropské unie týkající se této věci to pochopitelně eh, souvisí také s ochranou spotřebitelů. Je potřeba také z tohoto úhlu toto eh, eh, hodnotit. My se velice věnujeme to, této otázce ochrany spotřebitelů i co se týče aplikace právě tohoto řešení sporu online, to znamená nejen spotřebitele versus podnikatele, ale, nebo podniky, ale i jiných oblastí Evropská komise eh, jménem Evropské unie v podstatě se věnuje této otázce řešení sporů a je velice důležité, abychom vycházeli z koncensu také v těchto velice obtížných oblastech, kde bude potřeba ještě některé věci ještě eh, objasnit. Teď bych eh, ráda se zmínila o eh, jedné oblasti, kdy, kdy jste hovořil o velice dobré spolupráci. Já jsem velice ráda, že jste eh, o tom hovořil, protože my skutečně v Evropské komisi se této, těmto otázkám velice věnujeme, protože se domníváme, že tato oblast transparentnosti při řešení sporu mezi investory je mimořádně důležitá, protože v současné době pracujeme na evropské investiční politice a transparentnost je velice důležitá v, rám, v tomto rámci. On Citral e, v pracovní skupině 2 se věnuje otázce právě statutu investorů a také otázce transparentnosti. Um, to souvisí také s novými kompetencemi, které nám dává Lisabonská smlouva. A tady si myslím, že um, Další spolupráce s UNCITRALem a s členskými státy je velice důležitá, tak abychom dosáhli dobrých výsledků. Jak řekl pan Soriel ve své prezentaci, skutečně došlo již k dohodem na začátku letošního roku eh, a myslíme si, že i v této souvislosti můžeme hovořit v tom širším smyslu té investiční evropské politiky o dobrých výsledcích. Um, slyšení budou teď veřejná, veškeré materiály týkající se arbitráží budou zveřejněny, budou existovat také soudy, které se budou těmito věcmi zabývat, jak jsme o tom již eh, hovořili a myslím si, že všechny tyto vývoje, které vedou k větší transparentnosti při řešení sporu, eh, jsou zohledněny. Ehm, co se týče těch eh, výsledků práce Oncidralu, to jsou věci, které by byly přijaty eh, v červnu letošního roku. Myslíme si, že to bude potom základ eh, pro práci komise, která se zabývá transparentností při řešení těch ehm, ehm, sporů. Myslím si, že jeden institucionální aspekt, který je velice důležitý, je to, že se nám podařilo zaměřit ta to jednání jaksi jednohlasně, eh, což nám pomohlo dosáhnout velice dobrých výsledků právě v této oblasti zlepšení transparentnosti, eh, což vede také k inovativním přístupům v oblasti řešení sporů. Myslím si, že můžeme dosáhnout dalšího eh, zlepšení. My se velice těšíme na další spolupráci s Oncitralem, ale pochopitelně také se těšíme na spolupráci s vaším výborem při, v této oblasti řešení Eh, sporu Já jsem připravena odpovědět na jakékoliv další dotazy, ale myslím si, že toto byla moje první reakce na tuto prezentaci. Určitě v budoucnu budeme ještě mít eh, příležitost vrátit se k těmto důležitým tématům. Jsou otázky z pléna David Martin, SND. Velmi stručně, pane předsedo, a děkuji. Za prvé, nemáme zprávu o práci UNCITRALu, ale těším se na ní. Ale prezentace odpověděla mnohé, eh, na mnohé otázky, zejména pokud jde o vztah mezi VTO UNCITRALem. Na to jste jasně odpověděl. Také mě zajímaly komentáře, jak UNCITRAL může na pomoci interní práci eh, OSN a také EU, zejména pokud jde o eh, obchodní právo. Také pokud jde o to, jak může existovat určité modelové právo, které by mohlo e, být e, užitečné e, pro některé země. Můžete, pos, zejména pro rozvojové země, můžete poskytnout nějakou přímou pomoc rozvojovým zemím, například pokud rozvojová země rozvíjí nebo eh, vylepšuje své obchodní právo, eh, můžete eh, je usměrňovat tyto země a zajistit, aby toto právo bylo kompatibilní s mezinárodními smlouvami, umluvami. Jestliže rozvojová země vyjednává například s EU o dohodě o ekonomickém partnerství, často slýcháme od vyjednavačů z rozvojových zemí, zemích, že nemají dostatečnou odbornost, expertízu, která by se vyrovnala evropské. Opět eh, samozřejmě nechci zacházet do detailu, ale kdyby eh, je například eh, zajímalo, hlubší pochopení textu, který vyjednává, jaké to mm, bude mít dopady eh, na tyto země a tak dále. Jste schopni poskytnout jim poradenskou činnost, tedy i nad rámec těch obecných eh, rad. Děkuji. Helmut Scholz, GUE. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat za obsáhlý briefing dnes ráno jsem zde našel eh, materiál, brožuru o uncitralu a tudíž bych se rád vztáhl k vašemu úvodu a položil vám následující otázku jedna z hlavních úloh je koordinace eh, mezinárodních i jiných organizací v oblasti mezinárodního obchodního práva. Tím, že jste odpovědní za koordinaci mezi UNCITRALem, VTO, UNCTAD, UNDP a tak dále, dalšími organizacemi, je zde otázka, že otázka, proč vlastně na půdě VTO eh, jsme se jaksi dostali na mělčinu, ať už se vyjednává mezi zeměmi nebo regiony a VTO. Otázkou je, jste schopni dalším rozvojem práva poskytnout partnerům eh, z Evropské unie stát se uznávaným partnerem na stejné úrovni při vyjednávání o úmluvách s OSN. To je něco, co, eh, čím se zabýváme i v, eh, ve výboru pro mezinárodní obchod, když eh, například pracujeme na obchodních úmluvách i v rámci VTO. Děkuji. Děkuji všem tazatelům a slovo má opět pan Soriel. Promiňte, ještě se někdo hlásí. Paní Sarnes. Jsme pod časovým tlakem, stručně. Merci, děkuji, děkuji, pane předsedo. Já mám otázku, a to následující. Vy jste významnou mezinárodní organizací, pracujete na otázka hospodářské soutěže a já se ptám, proč nehájíte myšlenku závazné kvality eh, norem v oblasti sanitární, v oblasti eh, pracovního práva, životního prostředí. Proč to neprosazujete v mezinárodním obchodě? Chci vědět, zdali pro vás vůbec je to otázka, kterou se zabýváte? Já předpokládám, že ano a mohli byste s tím něco udělat, eh, především ve vztazích eh, s VTO a apelovat na VTO, aby eh, tak, jak to půjde, aby do těch třeba mezinárodních norem, aby toto figurovalo v těch mezinárodních obchodních smlouvách. Thank you very much. We are the time constraints. Děkuji, jsme pod časovým tlakem, takže vás prosím, pane Sorieli, o stručnost a reakci na komentář komise, respektive otázky eh, členů tohoto výboru. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Ano, potřeboval bych hodiny na to, abych zodpověděl všechny tyto otázky, ale děkuji komisi především Vážíme si eh, projevu dobré vůle z jejich strany a je jasné, řekl bych, že vzájemné pracovní vztahy se zlepšují. Ale stále ještě jsme trochu zneklidnění, pokud jde o to, co se stane eh, s řešením sporů online. Máme dojem, že z eh, hlediska komise je ta věc nazírána z hlediska Eh, pomoci spotřebitelům. A ochrana spotřebitelů se tady jakoby dělá pouze zachováním práva spotřebitelů obrátit se na eh, svého místního místně příslušného soudce. Já doufám, že tu um, diskusi se nám podaří posunout, tak aby si všichni uvědomili, že se zabýváme tady situací, kdy žádný místně příslušný soudce nemůže tu spornou otázku eh, vyřešit. Jedná se tady o transakci mezi evropským spotřebitelem a prodejcem v USA nebo v Číně, pak prostě obrátit se na místně příslušného soudce v EU není řešením a to se musí vzít v potaz. Pak velmi zajímavá otázka technické pomoci, která je nám velmi blízká. Ano, stručně řečeno, jsme schopni pomoci zemím e, při modernizaci jejich legislativy odkazem na naše normy. To můžeme učinit za poměrně nízké e, náklady jde-li například o prověření stávajícího návrhu té příslušné země. To vyžaduje skutečně minimální úroveň povědomí té dané země. Ale jednáli se, a k tomu dochází často, k posouzení legislativy té dané země. A pokud jde o snahu zvýšit jejich povědomí o e, nutnosti modernizovat právo a přiblížit tu zemi blíže tomu e, Prahu e, mezinárodních obchodních norem, pak to samozřejmě přesahuje, zdaleka přesahuje náš, náš dosah a naše možnosti. Promiňte, promiňte prosím o zestručnění vašich odpovědí, protože stále nám ještě zbývá jedno téma a máme k tomu méně než 30 minut. Kolik minut mám? Jednu, dvě minuty. Takže specifická vodítka nebo pokyny eh, jsou zde k dispozici, které by měly zvýšit technickou odbornou úroveň vyjednavačů v těchto zemích, eh, zejména pokud jde eh, o kontrakty, koordinace. Rozsáhlá otázka. Nejsme schopni diktovat nebo uvalovat cokoliv na kohokoliv. Snažíme se, ale, ale velmi, s velmi omezenými prostředky. Totež se týká poslední otázky. Pokud jde o jednání s VTO, pokud jde o normy, eh, veterinární, sanitární a tak dále, tak to je sada otázek, na kterých nepracujeme, kterými se nezabýváme. Myslím, že musíte pochopit, že UNCITRAL je vlastně eh, soubor členských států, ale sekretariát UNCITRALu eh, čítá asi 25 osob, eh, z nichž mám, myslím, 15 právníků k dispozici této chvíli. Takže s těmi tématy, které jsem právě popsal, eh, jsme poměrně zaměstnáni a nemáme další zdroje starat se o eh, tu řadu dalších otázek, které jste zmínili. Děkuji. Děkuji vám. To byla velmi objevná prezentace a je to velmi vzácná příležitost eh, mít vás zde mezi námi. Děkuji. Bod číslo 24. Máme na to méně než eh, půl hodiny, ale naši tlumočníci nám opět velmi velkoryse poskytují 10 minut navíc, takže tím eh, proběhneme velmi rychle. Jde o druhou výměnu názorů o mm, činnosti expertních úvěrových agentur členských států a to s eh, experty eh, z vnějšku. Naším zpravodajem je Janik Žado, jemuž dávám okamžitě slovo. Prezident, Děkuji, pane předsedo, já budu strašně stračně, stručný, abych mohl dát spíše slovo eh, našim hostům a samozřejmě chci poděkovat Amnesty International Eh, DG Trh, eh, diplomatické službě. Ano, v této diskuzi narážíme jeden problém. Je to problém, eh, že dnes všechny instituce mm, vlastně skládají tedy účty v oblastech, které nejsou obchodní. Evropské instituce rozhodly, že členské státy, pokud jde o Eh, činnost eh, eh, vývozních agentur, tak by měli se snažit o to, aby jejich činnost byla v souladu, aby byla v souladu s cíly Evropské unie a hlavně s článkem 21. Ale co jsme viděli v těch prvních zprávách, že zde skutečně členské státy s tím mají potíž. Já zde nespochybnuji, že by nechtěli snad, ale členské státy mají s tím potíž. A dnešní diskuze je o tom, zjistit, jak s tím něco udělat, protože důvěryhodnost Evropské unie neustále vlastně v těch zahraničních vztazích a v obchodě je eh, tímto spochybňována, protože my mm, tady je spochybňováno to, jak respektujeme cíle smlouvy, Lisabonské smlouvy. Děkuji našim hostům a určitě eh, hodně eh, mi jejich připomínky pomohou při přípravě zprávy. Děkuji, děkuji a začneme tím, že si vyslechneme experta z komise, pan Bernier a pát z DG Markt kde jste. Výborně. Nemám více než 10 minut, to je absolutní limit. To bude stačit. Já bych dnes zde chtěl eh, využít této příležitosti a chtěl bych vám říci, jaká opatření eh, vyvíjíme eh, pod vedením komisaře Barniera, abychom zlepšili transparentnost evropských firm Eh, co se týče eh, environmentálních a sociálních aspektů. To je průřezová aktivita a mm, to eh, se nenutně aplikuje na vývozní agentury, ale možná, že nám to poslouží jako inspirace právě pro to, abychom i to vyvinuli pro tyto agentury musím zopakovat, že to je opatření, které se vztahuje na podniky, ne na členské státy a proto si myslíme, že asi mm, především je to relevantní, když to vztahuje na ty velké podniky. Je zřejmé, že dopad e, na životní prostředí a společnost, to je úzce e, spojeno se složitostí toho daného podniku, e, zdali e, operuje v rozvojových zemích nebo ne. Již tedy máme směrnici, e, kterou máme návrhy, tedy, které předložíme velice brzy. To bylo oznámeno v dubnu 2011 ve sdělení Single Market Act, Single Market Act a potom máme i tedy sdělení o CSR. Cílem je posílit transparentnost našich podniků a to, aby zveřejňovali informace týkající se životního prostředí a sociální sféry a mm, jde tedy o to, aby mm, mm, podniky to dělali při dovozu, ale také já myslím, že je to velice i eh, eh, relevantní, protože zatím eh, se zdůrazní především eh, finanční údaje, které se mají zveřejňovat, ale ne ty environmentální či sociální. <clears throat> Nyní eh, tady probíhají konzultace s nevládními organizacemi, členskými státy a podniky. A I v únoru Evropský parlament k tomu přijal dvě usnesení. Usnesení ke podnikové sociální odpovědnosti a takže to určitě jsou usnesení, která jsou velice užitečná. Ještě chci připomenout, že <clears throat> Evropská unie, respektive <clears throat> podniky v EU, jsou průkopníky v transparentnosti i v transparentnosti informací, které se týkají tedy životního prostředí a sociální sféry. Takže nikde jinde na světě tomu tak není, kde by firmy věnovali tomu takovouto pozornost jako v Evropě. Ale faktem je, že eh, že eh, že tedy mm, ty eh, firmy, podniky tedy Eh, neinformují o tom eh, tedy pravidelně. Eh, z těch 40 tisíc, které zde operují, pouze 10% to dělá pravidelně. A takže je třeba se podívat na to z pohledu všech sektorů, protože máme tedy různé sektory, i ty, které využívají ty úvěrové vývozní agentury, nebo máme bankovnictví, pojišťovnictví a lídry ve všech členských států ve většině členských států je energetika. Tam ti jsou si hodně vědomi těchto ekologických a sociálních aspektů, ale když se podíváme na ty velké koncerny, tak eh, zatím tedy to neproniklo eh, tedy pod tu úroveň, na tu druhou úroveň, nižší úroveň. A samozřejmě nemůžeme zvyšovat eh, břemeno eh, výkaznictví pro podniky, to je pravda, toho jsme si vědomi a z tohoto důvodu nebudeme eh, nic předepisovat. Tato, my necháváme, necháme velkou flexibilitu, velký manevrovací prostor, aby si podniky vybrali, co budou vykazovat, tedy to, co podle nich je nejvíce relevantní a tak, aby nejefektivnějším způsobem tedy prezentovali svůj biznis. Také si myslíme, že by měli používat mezinárodní normy, jako, e, e, jako jsou tedy normy OSN, OECD e, a podobně. Potom organizace Global Reporting Initiative Potom jsou zde další iniciativy na mezinárodní úrovni, jako eh, Carbon Disclosure Project a další. To jsou tedy ty různé iniciativy zveřejňovat eh, emise uhlíku. A eh, cílem ale je nic tedy neukládat za povinnost, spíše motivovat firmy, aby používaly tyto rámce tyto nástroje. Závěrem chci zdůraznit dvě jasné věci. Za prvé, toto opatření se týká užitečných informací. Informací užitečných pro podniky, pro akcionáře, pro investory a pro občanskou společnost. Tedy užitečné informace. A mm, vztahuje se to na velké podniky, to znamená, žádné požadavky se nebudou ukládat malým a středně velkým podnikům. Děkuji, děkuji. Další je pan Tobias King eh, eh, OSE, OSVČ. Eh, děkuji, děkuji pane předsedo. Ehm, Nařízení 1233 eh, se zabývá eh, eh, takovými věcmi, jako například demokracie, ale je tady formulována taky celá řada dalších jiných cílů a také to souvisí s těmi kreditními systémy a s činností, která podporuje tuto oblast členské státy vypracovaly roční zprávu a v té se říká, že ustanovení eh, smlouvy týkající se lidských práv, což je článek 21, by mohlo vytvářet jakýsi kontext pro eh, to, abychom mohli vyhodnocovat politiky eh, týkající se právě transakcí Eh, tohoto typu. Otázka je, které takovéto instrumenty měly být používány pro měření eh, těchto kritérií a jak můžeme tato kritéria dále definovat. OECD pracuje na této oblasti. V červnu 2012 pracovní skupina týkající se exportní kreditu a eh, garancí přijala doporučení týkající se sociálních otázek a také environmentálních otázek a dozoru nad nimi. Evropská unie se řídí eh, chartou základních práv při implementaci tohoto práva. Eh, v roce 2011 eh, ve sdělení bylo řečeno komisí, a cituji, že práce to, Evropské unie vlastně jde až za hranice vnitř, vnitřní politiky, že se to týká také vnějších akcí. Podle článku 21 Mezinárodní akce by eh, měly posilovat demokracii, právní stát, eh, základní lidská práva, eh, důstojnost a otázku solidarity a respektování Eh, charty OSN a mezinárodního práva. Konec citátu. Komise kromě toho také vypracovala metodiku eh, toho, jakým způsobem by toto mělo být aplikováno. Vycházíme ze zprávy z roku 2009, která se zabývá metodologií eh, vedoucí k systematickému monitorování aplikování této charty. Tato metodologie ale se týká interní práce, to znamená právních předpisů. Zatím nemáme žádnou metodiku, která by se týkala aplikace této charty také na vnější činnost. Z toho vyplývá, že existuje celá řada vnějších činností, na které by se toto mohlo vztahovat. A e, naše služba v současné době uvažuje o tom, jaká by byla vhodná e, metodika právě pro aplikaci e, této charty také ve vnějším smyslu toho slova. Jde nám Eh, například také o možnost využití eh, práce kolegů z EG Market. Eh, myslíme si, že tato charta by skutečně se mohla stát jakýmsi standardem, který by potom sloužil k posuzování toho, jestli je dobře za Eh, poskytnout exportní záruky eh, pro eh, danou zemi. Myslím si, že jde o to, abychom zajistili to, že cokoliv dělá Evropská unie, by mělo doplňovat to, co dělá OECD. Naše vnější služba bude spolupracovat s komisí, s parlamentem a také s členskými státy při vypracování této otázky. Děkuji vám. Nakonec třetím odborníkem je paní André Rochnan. Eh, eh, z Amnesty International. Máte slovo. Děkuji. Já se pokusím také eh, nepře sáhnout těch 10 minut, které mám k dispozici, možná to bude kratší. Co se týče toho nefinančního vykazování, to se týká nejen eh, jednotlivých eh, firm, ale také se to týká nejrůznějších agentur. Eh, naše zkušenost s Amnesty International, kdy jsme udělali výzkum v této oblasti, tento výzkum už probíhá více než 10 let a protože vycházíme z toho výzkumu, já bych velice ráda eh, řekla, že to, eh, co my nabízíme eh, v této oblasti nefinančního výkaznictví, je velice praktické, protože podle mého názoru některé věci v této oblasti jsou příliš složité a vyžadují další vývoj naší metodiky. Eh, co se týče nefinančního vykaznictví eh, v oblasti environmentální, v oblasti sociálních eh, práv a tak dále. To jsou všechno věci, které dávají smysl. Potřebujeme skutečně přísnou kontrolu nad tím, jaký dopad bude dané akce a jakým způsobem můžeme tyto věci řešit. Proč to děláme? Děláme to proto, protože si myslíme, že firma by zkrátka neměla se angažovat ve věcech, které vedou k například k porušování lidských práv nebo které ničí životní prostředí. Eh, co se týče tohoto přísného dohledu eh, u nefinančního ehm, eh, vykaznictví, tady musíme používat to, čemu se říká due diligence. Je to proces, který je, znamená, že společnosti a také ti, kteří poskytují finanční pomoc, si uvědomují veškerá rizika a dělají všechno proto, aby nějakým způsobem zabránili, aby tato rizika se realizovala. Eh, jestliže nefinanční eh, výkaznictví vychází tedy z, tohoto, z této koncepce due diligence, tak eh, potom je potřeba se věnovat takovýmto otázkám, jestli existuje skutečně politika, která umožňuje due diligence, jaká je takováto politika, jakým způsobem implementovaná, jaké jsou důsledky a výsledky takovéto implementace, co se týče uh, Eh, těch exportních eh, agentur, tak tady se budeme na tu věc dívat ze dvou pohledů. Za prvé ta due diligence této agentury samotné a také due diligence eh, pro to, tu organizaci, které tato podpora je poskytována. Je potřeba zajistit, aby tento systém due diligence skutečně vedl k tomu, že zabráníme jakémukoliv porušování lidských práv. Eh, nebo ničení životního prostředí. Myslíme si, že tento, toto nefinanční eh, eh, výkaznictví by, by se mělo věnovat všem rizikům, identifikovat je a jakým způsobem tato rizika jsou ošetřena. Myslím si, že toto je věc mimořádně důležitá. To nemůžeme nechat pouze na selektivním výkaznictví z jednotlivých společností, ale je potřeba toto udělat povinné pro všechny. Je potřeba, aby tyto věci byly prakticky řešeny a proto také celou řadu hovoříme o tom, že že eh, toto nefinanční vykaznictví musí být specifické pro jednotlivé sektory. Jinými slovy, všechno tato rizika musí být vždy přičlenována ke konkrétním eh, sektorům, například v důlním eh, průmyslu se to bude týkat například otázky půdy, toho, že někdy jsou lidé nuceni, aby opustili své domovy právě protože se zabírá půda pro potřeby důlní Eh, činnosti. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby nefinanční výkaznictví se soustředovalo právě na veškeré ty prioritní eh, rizika v rámci daného konkrétního sektoru, místo toho, aby se věnovalo nějakým obecně platným rizikům. Eh, já si ještě zmíním o tom, jakým způsobem můžeme identifikovat tato rizika. Ehm, existují zde dvě otázky a to je ta, ten dodavatelský řetězec, protože si myslíme, že v současné době již máme k dispozici informace o tom, jakým způsobem fungují jednotlivé společnosti a jakým způsobem se to projevuje eh, například eh, právě v tomto dodavatelském řetězci. Ta due diligence, eh, máme informace o tom, jakým způsobem by se měla provádět a také víme, jaká jsou, jaké jsou ty um, referenční hodnoty v této oblasti. Ehm, eh, jestliže eh, eh, například máme projekt obrovské ehm, přehrady, tak potom je potřeba všechny tyto věci vzít v úvahu ty exportní eh, agentury eh, kreditní by měly v každém případě se zamyslet nad tím, eh, do jakého projektu vlastně se finanční prostředky, na co se věnují a jestli to představuje nějakou, nějaké nebezpečí. Velice často naše společnosti to fakticky nedělají, pokud o to nejsou přímo požádány. A potom je potřeba, aby ty informace se daly k dispozici tím nej přímějším způsobem. To může být jasn, jasně vyjádřeno ve vztahu k velkým malým hráčům a dodavatelským řetězcům. Nefinanční výkaznictví v rámci due diligence eh, by rovněž měly zahrnovat procesy zmírňování škod. Jaké plány jsou k dispozici na zmírňování rizik identifikovaných a jaký je výsledek implementace těchto plánů? A opět jsou četné příklady toho, že se to stalo zejména v eh, určitých odvětvích. Na této úrovni bych zdůraznila, že Eh, nefinanční výkaznictví eh, dobré neznamená vynalézat eh, nové kolo znovu, ale je vyžaduje to určitý přístup založený na selském rozumu je napřed eh, se eh, nutno podívat, eh, o jakou plochu se jedná, kde případně bude prováděn těžební průmysl, jaké osoby tam žijí, musí dojít k vysídlení a tak dále, jaké důsledky by to mělo. Abychom vyjádřili neobvyklá rizika, nikoli specificky vztahující se k odvětvím, tak vyžadujeme, aby nefinanční Eh, výkaznictví zdůrazňovalo rizika, která byla opakovaně, opakovaně zdůrazňována i občanskou společností nebo občany. Příliš často zjišťujeme, že společnost eh, či podnik řekne, na tomto projektu není nic špatného, ale eh, vyhledávání na Google zjistíme, že si tam lidé stěžují již po léta. To znamená, nefinanční výkaznictví by mělo také přiznat, zdali ten, na ten projekt existují již nějaké stížnosti stížností a zdali může dojít k negativním dopadům na eh, životní prostředí nebo, eh, nebo eh, lidská práva Nakonec otázka dohledu EU na, e, nad e, výkaznictvím e, členských států ohledně jejich vývozních úvěrových agentur. Otázkou je teda, jaké otázky byly položeny a v jakém kontextu. Pokud dohled anebo posouzení zpráv členských státy, států má být efektivní, musí dodržovat proces due diligence a musí pokládat klíčové otázky na politiky, na uplatňované procesy v rámci vývozních úvěrových agentur zdali splňují eh, základní požadavky OSN a tak dále, jak jsou implementovány, jaké hlavní problémy byly vykazovány během toho účetního období a jak byly řešeny, zdali mm, mm, to bude také sledováno v nadcházejících výročních zprávách, aby se mohlo posoudit, jestli došlo k pokroku nebo nápravě. Děkuji. Děkuji a nyní zahajuji eh, diskusi s členy výboru. E, přihlásil se tady Paul Murphy Gue. Děkuji vám za tyto prezentace. Myslím, že Máme k dispozici tento pracovní e, dokument Evropské komise a potvrzuje to obavy, které mám. Totiž e, vyplývá z toho, že výkaznictví členskými státy je velmi nerovnoměrné. Většina členských států je doslova zapojena do jakéhosi mechanického cvičení, ale jsou i jiné případy, kdy eh, vývozní úvěrové agentury vyvinuly určité eh, relevantní eh, nástroje. Jsou to tři země, které skutečně šly mnohem dále, než je ta standardní forma výkaznictví, spíše mechanického charakteru. Takže problémy tady jsou v tom smyslu, že e, e, výkaznictví je nedostatečné, nepodrobné a také to obráží problémy související se společným přístupem OECD nebo jednotným přístupem OECD. Nejsou e, tam vyjádřeny ani určité nezávazné normy OECD nebo EU. není tady nutnost vyvinout mechanismus, tak aby charta a e, e, e, jiné environmentální zákony, předpisy byly aplikovány také na ochranu životního prostředí a na postupy, které by přesahovaly rámec těch stanovených postupů OECD. Thank you. I... Děkuji. Zajímalo by mě, zdali e, pracovní skupina pro vývozní úvěry rady by se chtěla vyjádřit. Nikoliv. DG obchod, komise, máte nějakou reakci? Pan Scholz, ano, Werner Scholz. Za prvé, za DG obchod. Eh, chci souhlasit s každým v tom, že máme určitý problém eh, při praktickém provádění nařízení 1233 2011, ale eh, oceňujeme, že všichni zainteresovaní sdílejí společný cíl, to znamená implementovat co nejefektivněji a nejlépe. S velkým zájmem jsme si vyslechli velmi zajímavé a podnětné příspěvky ze strany expertů. Dle našeho názoru by velmi důležité v dalších diskusích a také v provádění tohoto nařízení bylo, jak již zaznělo, za prvé dodržovat určitý postup eh, založený na zdravém rozumu. Samozřejmě je nutno předkládat mm, eh, výkaznictví, věcné výkaznictví, ale nemělo by představovat byrokratickou zátěž pro eh, příslušné subjekty a mělo by to být spíš užitečné eh, pro zainteresované strany. Také bychom měli mít na paměti to, co je proveditelné pro eh, provádějící agentury a poskytnout jim eh, dostatek pružnosti v tom, aby si mohli vybrat způsob, jakým budou vykazovat. A také bych by se mělo odkazovat na to, co již proběhlo anebo co probíhá na půdě OECD nebo podobně specializovaných institucí. To neznamená, že bychom tím měli skončit v úvahách, ale spíše z toho vycházet jako eh, z referenčního bodu. A nakonec bych se chtěl zmínit o tom, že komise právě eh, eh, vydala druhou část eh, politického výkazu nebo zprávy o činnosti vývozních úvěrových agentur. Pokud jsou k tomu podrobnější otázky, rád je zodpovím. Děkuji vám. Vzhledem k tomu, že odborníci z DG Trade a Market a IAS byli přímo osloveni. Přejete si odpovědět na otázky nebo pozorování? Prosím, velmi stručně. Děkuji, pane předsedo. Jak eh, tady ctěný kolega řekl, OECD, dokument OECD, přistupuje k věci ze široka. Samozřejmě, že nechceme to spochybňovat, ale metodologie eh, založená na chartě by mohla doplnit to, co je uvedeno v materiálu OECD, tím, že by nabídla určitou podrobnější metodologii, na základě které by mohlo dojít k posuzování eh, souladu úvěrových vývozních záruk s dodržováním lidských práv. Only very quickly, uh, I... Velmi stručně, pokud jde o ty vykazující agentury, tak eh, má samozřejmě smysl, aby eh, informace o životním prostředí nebo lidských právech nebyly podávány stejným způsobem jako eh, finanční výkony anebo finanční aktivity, protože se v charakteru různí. Uh, Ještě na závěr náš uh, zpravodaj Janik Žado. Uh, Děkuji. Děkuji všem hm, našim hostům. Určitě zpráva eh, tohoto výboru eh, eh, určitě vyvolá zajímavou diskuzi, aspoň já se o to pokusím. Je to téma horizontální průřezová a dnes velice důležité pro Evropskou unii, především eh, eh, pro její imič vůči vnějšímu světu a jak respektuje tedy své cíle podle zakladající smlouvy. Takže děkuji, děkuji i pane předsedo, děkuji, že jsme mohli přetáhnout trochu a děkuji tlumočníkům. Děkuji, dámy a pánové, dámy a pánové, vážení hosté, tím jsme se přiblížili k závěru. Děkuji za vaše expertní názory. Tím jsme eh, skončili a sejdeme se 24. a 25. dubna, což jsou naše řádné schůze, kde se sejdeme zde v parlamentu. Sorry,